Mamma che voce che Dio, mamma mia che voce che Dio. Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Dobrý den, dámy a pánové. Pusme se do práce. Zahoji tímto odpolední blok schůze. Zápis ze včerejší schůze byl obeslán. Jsou nějaké připomínky? Pokud ne, prohlašuji zápis za přijatý. Prvním bodem na dnešním odpoledním pořadu jednání je prezentace postoje Rady k návrhu souhrného rozpočtu pro rozpočtový rok 2013. Dávám tedy slovo panu Mavrojanisovi, který zde zastupuje radu. Máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, je mi ctí prezentovat zde dnes postoj Rady k návrhu souhrného rozpočtu pro rozpočtový rok 2013. Promiňte, pane předsedo, nevěděl jsem, že je hodnější, abych povstal. Zapomněl jsem na to, velmi se omlouvám. To vám nikdy nezapomeneme. No víte, po letních prázdninách se vám některé věci vykouří z hlavy. A je třeba vrátit se do reality. Takže dovolte, abych znovu uvedl, že je mi opravdovou ctí zde dnes představit postoj Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie pro rozpočtový rok 2013. Postoj rada přijala 24. července 2012. Rada je samozřejmě připravena spolupracovat jak s parlamentem, tak s komisí v nadcházejících několika týdnech a měsících, tak abychom dosáhli dohody na realistickém a vyváženém rozpočtu pro rok 2013. Jsem přesvědčen, že takové výsledku za úzké spolupráce můžeme dosáhnout. Rada je připravena ke konstruktivní spolupráci v duchu kompromisu. První rozpočtový trialog, který proběhl 9. července, byl pozitivní a povzbudivý. Po diskusích o návrhu rozpočtu od komise vznikl postoj Rady k návrhu rozpočtu pro 2013, kde se počítá s navýšením o 1,27 u prostředků na závazky a 2,79 u prostředků na platby v porovnání s rokem 2012. Rád bych upozornil na tři důležité aspekty, eh, o které se opírá postoj Rady. Za prvé, Rada se rozhodla eh, klást prioritu eh, k těm akcím a programům v evropském rozpočtu, které napomohou vyřešit aktuálně hospodářskou krizi, podpoří konkurenceschopnost a konvergenci, vytvoří pracovní příležitosti a podpoří hospodářský růst. Za druhé, Vzhledem k tomu, že rok 2013 je eh, posledním rokem aktuálního víceletého finančního rámce, Rada navrhla navýšení u prostředků na platby eh, výrazně nad eh, inflací. Za třetí, Rada zohlednila opatření přijatá provedena členskými státy při konsolidaci národních rozpočtů, za aktuálního hospodářského kontextu byl kladen obzvlášť velký důraz na udržení administrativních výdajů pod kontrolou v souladu s vnitrostátními politikami členských států. Stručně zde nastíním hlavní body postoje Rady ke, ke každému okruhu a podokruhu víceletého finančního rámce. Začnu s okruhem 1, trvale udržitelný růst. Rada se domnívá, že tento okruh by měl náležet k hlavním prioritám v rozpočtu pro rok 2013. Proto jsme navrhli výrazné navýšení jak u závazků o 2,79%, tak u plateb o 6,71%. Toto navýšení zaručí adekvátní finanční prostředky, které budou k dispozici pro boj za, nebo pro snahy v oblasti růstu a tvorby pracovních eh, míst, jak rozhodla eh, Evropská rada v černu. Rada eh, přikládá zvláštní význam rozvoje těch programů, rozvoj programů a akcí právě v tomto okruhu, protože se hrávají klíčovou roli v textu strategie EU 2020 a napomohou k dosažení udržitelného hospodářského oživení. Radě šlo také o zaručení adekvátní úrovně prostředků na platby pro strukturální akce. Proto v podokruhu 1b eh, koheze pro růst a zaměstnanost jsme navrhli prostředky na platby eh, navýšené o více jak 8 oproti roku 2012. Pokud je o okruh 2, eh, řízení ochrana a řízení přírodních zdrojů. Tady navrhujeme stabilizovat eh, úroveň eh, závazků na úrovni roku 2012. Nicméně kvůli zrychlené implementaci eh, v posledním roku aktuálního víceletého finančního rámce Rada podporuje navýšení o víc jak 440 milionů u prostředků na platby v porovnání s rokem 2012. Škrty u tohoto okruhu jsou výsledkem analýzy eh, plnění rozpočtu v uplynulém období a očekávané absorpční kapacity. Opíráme se o nejnovější dostupné informace a samozřejmě to podléhá eh, revizi poté, co eh, komise předloží svůj tradiční pozměňovací dopis na podzim poté, co vyprší zemědělský rok 2012. Pokud je okruh 3, eh, eh, občanství, svoboda, bezpečnost a spravedlnost. Rada podporuje mírné snížení jak u závazků, tak u pladeb, protože se domnívá, že navýšení navržené komisí by překročilo realistickou absorpční kapacitu. Nicméně rada navrhla eh, zásadní navýšení o 5 u prostředků na platby v podokruhu 3a eh, Svoboda, bezpečnost a spravedlnost, tak abychom posílili několik rozpočtových eh, řádků, zejména těch, které se týkají Fondu pro externí hranice, pro vnější hranice. Pokud je o okruh 4, EU jakožto globální hráč, Rada nastavila vyšší závazku a plateb na nižší úrovni než návrh komise při zohlednění e, minulého a současného plnění rozpočtu a realistické absorční kapacity. Také reagujeme na rozpočtové požadavky, nároky v různých rozpočtových roce, e, letech. E, to společně s okruhem 1, 1 2 je pokryto Eh, ve výkazu finančních prostředků, kde žádáme eh, komisi, aby navrhla změnový rozpočet, pokud by eh, nároky na platby, potřeba plateb v roce 2013 překročila očekávanou úroveň. Pokud je okruh 5, zpráva. Rada jako obvykle neměnila sekci rozpočtu Evropský parlament. Pokud je ostatní oddíly rozpočtu, Rada Eh, uznává eh, snahy vyvinuté komisí dalšími institucemi eh, v oblasti snížení výdajů oproti předpokládanému rozpočtu, ale přesto vnímáme další potenciál pro úspory. Proto u komise dalších institucí stanovíme prostředky blízko úrovně z roku 2012. Rada také zamítla vytvoření nových pracovních míst v organizačních plánech institucí s výjimkou pracovních míst souvisejících s přistoupením Chorvatska. Dále ve světle návrhu komise snížit o 5 počet pracovních míst v období 2013 až 2017 Rada aplikovala jednoprocentní snížení počtu zaměstnanců eh, v organizačním schématu eh, institucí všech, kromě ESVČ, eh, vzhledem k tomu, že tato instituce teprve nedávno vznikla a také s výjimkou eh, Evropského eh, ochránce údajů Evropského ochránce veřejných práv, vzhledem k tomu, že jde o malé instituce. A konečně, pokud je o decentralizované agentury, Rada se rozhodla zachovat eh, úroveň prostředků na provozní činnost podle návrhu komise, což vyústňuje v navýšení prostředků o 1,98 v průměru tedy téměř o 2% výše, než je nominální zmrazení, které eh, se aplikuje u většiny institucí. Eh, stejně tak 1% snížení počtu zaměstnanců eh, bylo vstaženo na již dlouho fungující decentralizované agentury. Nová pracovní místa byla akceptována pouze u agentur, které teprve začínají rozvíjet svoji činnost nebo které byly pověřeny novými úkoly. Celkově rada souhlasila s vytvořením 185 nových pracovních míst v decentralizovaných agenturách. Více jak třetina tohoto objemu se bude týkat eh, tří eh, finančních eh, orgánů dohledu, to znamená EBA, Evropského úřadu pro zaměstnanecké a penzijní fondy a Evropské agentury pro dohled nad trhy. Eh, Vážený pane předsedající, vážené poslanky, vážení poslanci, jsem přesvědčen, že postoj Rady k návrhu rozpočtu pro 2013 eh, představuje vyvážený přístup, kde je třeba zohlednit složitou hospodářskou situaci v řadě členských států a zároveň poskytnout dostatečné prostředky v evropském rozpočtu na podporu programů a kroku akcí. Jejich cílem je řešit hospodářskou krizi boji za růst a tvorbu pracovních míst, eh, což odsouhlasila Evropská rada v černu, eh, tehdy tedy hlavy státu a vlád eh, prohlásili, že rozpočet Evropské unie musí působit jako katalyzátor růstu a tvorby pracovních míst všude v Evropě. Já doufám, že právě toto bude vodítkem pro nás všechny v diskusi o v diskusi tedy v nadcházejících týdnech a měsících až se budeme snažit dosáhnout dohody o rozpočtu pro 2013. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane Mauraneci, za vaše vystoupení. Ani dávám slovo panu Levandovskému. Prosím, pane komisaři, pane předsedo, pane ministře, vážení poslanci, vážené poslankyně, již několikrát komise já jménem komise jsme vyjádřili naše znepokojení když čteme návrh rozpočtu na rok 2013 v Radě. To bylo tématem eh, trialogu 13. června, bylo to také v dopisu předsedy Baroza a chápání rady není zcela v duchu závěrů summitu evropských lídrů. Závěry, které se týkaly kompaktu pro Růsta pracovní místa. A z těchto závěrů bych chtěl říci, že lídři 27 států tvrdí, že rozpočet má být katalyzátorem pro růst pracovní místa v Evropě. A to, co navrhovala komise pro poslední rok současné, současného finančního výhledu na rok 2013, bylo v souladu s logikou rozhodnutí hlav státu. A vy ty závazky snižujete, ale takovým způsobem, že úspory v řadě oblastí nám budou bránit v tom boji za pracovní místa. A největší úsilí se týká samozřejmě plateb. Na konci finančního výhledu nemáme na vybranou a není to žádné překvapení. Programy nazrávají, spějí ke splatnosti a investiční kapacita v řadě členských států je tím ovlivněna. A rozpočet na rok 2011 když byl příliš nízký o 5 miliard minimálně a neumožnil nám proplácet ministrům 27 členských států částky a to nepřispívá ke konsolidaci finanční situace v členských státech. A proto tu máme nevypořádané závazky. A my navrhujeme nárůst o 6,8%, ale to se týkalo růstu konkurenceschopnosti a pracovních míst. A zda máme pravdu či ne, a míra toho, zda má pravdu či ne, je skutečně letošní vývoj. A já vás mohu informovat, že v této fázi, v této chvíli, naše plnění je o 9 miliard vyšší než v loňském roce. A v loňském roce jsme měli nedostatek prostředků k proplácení. Takže nyní jsme naprosto vyčerpali sociální fond a fondy pro růst a konkurenceschopnost pro ty rozvinutější regiony Evropy. A měli jsme pravdu, když jsme navýšili naše žádosti o platby v loňském roce podle finančního výhledu zejména v oblastech, které přispívají ke konkurenceschopnosti růstu a pracovním místům. A proto musím říct si ještě jedno, že jsem zklamán výkladem rady, kdy dochází k omezení závazků a plateb o 5 miliard a tam, kde jsou ty, ty největší škrty v podokruhu 1a. Jak se jmenuje tento podokruh? Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost. A to se týká i koheze. A pokud je o kohezi, to je určitý předpoklad, kdy jsou zrušeny závazky a platby propláceny příliš pozdě pro naše partnery v celém světě. A je to také otázka administrativních omezení. Měli bychom mít co nejdále, ale nemůže to být skutečně na úkor výkonu administrativy která má nyní mnohem větší úkoly než v minulosti. Proto bychom se měli spíše soustředit na to, jak realisticky stanovit rozumnou platbu úroveň právě pro poslední rok současného finančního výhledu a jsem vděčný poslancům a poslankyním Evropského parlamentu za iniciativu jednat, jaká kritéria a jaké referenční body budou sloužit k důstojné míře plateb což nám umožní proplácet prostředky, které jsou potřeba. A skutečně potřebujeme dobrou vůli. V posledních týdnech eh, dohodovacího procesu potřebujeme eh, vním, správné vnímání procesu a co znamená tedy kompakt, na kterém se dohodli eh, lídři našich států, abychom tuto situaci zvládli. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. A nyní dávám slovo panu Salvadoru Gariga Podu za rozpočtový výbor. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych poděkoval radě za přítomnost. Chce nám vysvětlit důvody a motivaci svých návrhů. To je zajímavé, to, to, s tím jsme se ze strany rady eh, nesetkali v minulosti, že by nám rada vysvětlila své stanovisko. A řada věcí je pochopitelná, můžeme pochopit tu argumentaci, ale v celé řadě aspektů si nejsme tak vzdáleni, co se týče cílů. Bojovat s krizí, podporovat růst, podporovat zaměstnanost v Evropské unii. Evropská komise odvedla dobrou práci, a je to práce, která je logická a konzistentní. Pokud nebudou prostředky na platby, jak můžeme navyšovat eh, prostředky na závazky? A komise uvažuje o o tom, že by zrušila některé závazky na rok 2012. A některé věci tedy nejsou ještě proplaceny, jsou k proplacení a to vyvolává nedůvěryhodnost Evropské unie, kdy Evropská unie není schopna financovat to, k čemu se zavázala. Je to opak toho, co si při občané efektivně a důvěryhodnou Evropskou unii. A je tu tradiční zvyk rady lineárně škrtat aby se bral v úvahu tlak členských států. Tento zvyk, pane předsedo, by měl být eh, záležitostí minulosti. Myslím, že je třeba dobře využívat částky, které jsou v dispozici, ale 5 miliard euro podle komise, která pracuje podle výhledu členských států k plnění rozpočtu společenství, to bude mít vedlejší účinky, které budou negativní podle našeho soudu. Pane předsedo, myslím, že musíme kombinovat střídmost a realismus. A politické skupiny se snaží kombinovat evropské zájmy a nezbytnou rovnováhu národních rozpočtů, které byly ovlivněny finanční a ekonomickou krizí. Od vás očekáváme Eh, evropsk, něco evropského ducha a pružnost. Všechny subjekty, i když postupují odděleně, tak eh, rozpočet 2013 a budoucí finanční výhledy budou vyjednávány současně. A máme zásadní problém. Nemůžeme se pouštět do nových závazků, pokud nebudeme mít jistotu, že můžeme platit eh, naše současné povinnosti. Pan Lavia, zpravodaj pro rozpočet. Prezidente, signor ministro. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, pane eh, Mavrianisi, pane předsedo, pane komisaři, prezentace komise eh, k rozpočtu na 2013 ukazuje rozpor. 28. a 29. června na summitu šéfové státu a vlád, eh, co si rozhodli, a hm, pak eh, to bylo schváleno jaksi celou radou. Byl to pakt pro růst a zaměstnanost, ale v rozpočtových položkách které právě mají podporovat růst a zaměstnanost, se nyní škrtá. A to se dotkne zejména našich mladších spolupčanů. Samozřejmě si uvědomujeme obtížnost současných časů. Nicméně odpověď na krizi jednoho dne také musíme najít. Na vysoké politické úrovni musí být odpovědí více Evropy, ne škrtání Evropy. Tady rada naše závazky, rozpočtové závazky, korigovala směrem dolů a to prostě tak to nejde. Třeba tady toto je určitá částka, která je nezbytná já bych chtěla připomenout zejména radě, že zde vycházíme z odhadů, které předložily členské země a které následně už seškrtala komise. Takže tady oproti roku 2012 v oblasti finančních závazků rozpočtu eh, jsme navrhovali navýšení a to není něco, co jsme si jen tak vymysleli. To je prostě, to jsou prostředky, eh, abychom plnili to, k čemu jsme se zavázali už v minulých letech. V letošním roce a také v předchozích letech už došlo k zablokování některých výzkumných projektů, protože prostě nejsou peníze. A předseda Barozo jež upozornil radu, že se dále škrtá a to může vést k potížím. Máme také samozřejmě problém důvěryhodnosti a spolehlivosti. S pomocí komise je třeba se dopracovat k tomu, abychom se dostali jaksi na úroveň, která je důstojná a přiměřená našim potřebám. Čili skutečně je třeba, aby ten výsledek byl užitečný, aby kryl skutečnou potřebu, skutečnou poptávku, aby to nedopadlo jako minule. Prostě je třeba brát ohled na potřeby občanů a evropský rozpočet prostě musí mít tolik peněz, aby eh, růst a rozvoj mohl pokračovat. Děkuji, pan Lavia. A nyní pan Dirk Von za Evropský parlament, za rozpočtový výbor. Pane předsedo, pane komisaři, pane ministře, jakožto zpravodaj se zaměřením na rozpočet Evropského parlamentu a další kapitoly. V Evropském parlamentu jsme brali v úvahu dopis komisáře Levandovského z počátku toho roku, ve kterém jsme byli požádáni, aby administrativní rozpočet nerostl více než 1,9 A to jsme v parlamentu eh, schválili 1,9 což ovšem nezahrnuje navíc náklady na přistoupení Chorvatska. Dále jsme se rozhodli ještě omezit eh, rozpočtové náklady na cestování o dalších 5% pro poslance a zaměstnance parlamentu. A také jsme jasně řekli, že chceme hledat další úspory a budeme tam pokračovat v, na podzim. Musím říct, že tady zazněl také návrh, aby to zvýšení o 1,9 již zahrnovalo náklady rozšíření o Chorvatsko. Eh, všichni, respektive většinově, jsme byli pro. Nicméně to znamená, že v rozpočtovém parlamentu musíme najít eh, úspory jinde ve výši 9 milionů eur. Jakmile to budeme činit. To znamená, že eh, si budeme muset uvědomit, že nejenom potřebujeme šetřit, ale šetřit tak, abychom nepoškodili efektivnost tohoto parlamentu a efektivnost práce jednotlivých poslanců. A nyní k těm ostatním kapitolám rozpočtu. Mohu říci s potěšením, že také další instituce Eh, souhlasí s tím eh, eh, výším, zvýšením 1,9%, včetně rozšíření o Chorvatsko a úplatu 1,1%. Dále také Evropská zahraniční služba si také přeje zvýšení rozpočtu o více než 1,9 se zdůvodněním, že jde o novou instituci a že je třeba expandovat zejména v oblasti bezpečnosti. Já si myslím, že eh, bychom se skutečně měli zaměřit na každou situaci individuálně a na její potřeby a podle toho rozhodovat a prosím, aby to tak probíhalo i v radě. Takže eh, parlament a většina institucí skutečně se vejde do toho 1,9%, jak to navrhla komise a je to znak toho, že evropské instituce si dobře uvědomí, uvědomují, jaká je současná situace v Evropě. Děkuji vám, pane Vone, a nyní dávám slovo panu komisaři Levandovskému. Pane komisaři, jenom stručně, pane předsedo, já samozřejmě vítám to, co řekl Salvator Garriga Poledo a také postoje, který vyjadřili oba zpravodaje, pan Lavi a pan Vogen. Myslím, že je to dobré východisko pro finanční situaci, respektive pro návrh finanční situace Evropské unie v příštím roce je to s ohledem také na naše priority konkurenceschopnost, zaměstnanost, růst a myslím, že také Mavro Janis eh, za radu eh, bude ochoten také vstoupit do včasného, eh, včasného dialogu. Děkuji vám, pane komisaře, a nyní pan Mavrojanis za radu. Pane předsedo, dámy a pánové poslanci, Chtěl bych také poděkovat panu Garidovi, Polegovi, panu Laviovi, panu Volnovi za konstruktivní připomínky a samozřejmě eh, chci poděkovat svému příteli a panu komisaři Levandovského, ačkoliv eh, se možná neshodujeme úplně stoprocentně, což není nic neobvyklého. Já tedy každopádně vám děkuji za velice plodnou výměru názoru. Ukazuje se, že naše prezentace umožní a umožnila všem, abychom si vyjasnili vzájemné pozice a zájmy. Je to poprvé, co se bavíme o rozpočtu na rok 2013 a budeme se nad ním setkávat eh, ještě intenzivněji v příštích měsících do konce roku. Máme rámec, který stanoví smlouvy a domnívám se, že současná debata, tedy ta dnešní debata, byla velice dobrým startovním výstřelem. Tento rozpočtový proces se letos odehrává za mimořádně obtížných podmínek a o to více musíme postupovat konstruktivně. Na rok 2013 si přejeme konstruktivní rozpočet a já bych eh, vás rád ujistil, že kyperské předsednictví rady, já osobně a také eh, pan Levandovský určitě se chceme zhostit eh, tohoto úkolu co nejzodpovědnějším způsobem. Současně s tím ovšem musím brát na vědomí přetrvávající rozdíly mezi komisí a radou. A také jsou zde rozdíly mezi názory, tedy vzhledem k názorům vyjádřeným členy tohoto parlamentu já věřím, že eh, s panem Levandovským, s Evropským parlamentem, s komisí, že se znovu setkáme 26. Eh, září a budeme se bavit o platbách eh, v tomto běžícím roce. K tomu, co řekl pan Lavia, já se domnívám, že v Evropské radě, a to říkám naprosto otevřeně na základě vlastní zkušenosti, a po bilaterálních kontaktech s členskými zeměmi všichni, všech 27 členů souhlasí s tím, že je třeba, aby rozpočet byl zaměřen na růst a zaměstnanost. Všichni souhlasí, že eh, výdaje musí být kvalitní a dobré. Nicméně eh, zároveň čelíme škrtům, takže je třeba zajistit, aby ta interpretace, eh, která dnes není jednotná, abychom se nějak shodli. My za radu vás můžeme ujistit, že známe také pozici pro růst a zaměstnanost a rada celkovej, celkovou částku pro rok 2013 udržuje na výši 55 miliard z celkových 120. Toto je opět částka, která bude zde k dispozici k využití. A já samozřejmě budu chtít se i nadále spoléhat na roli komisy, co by zprostředkovatele jednání v tomto rozpočtovém procesu a spolehám na komisaře Levandovského, že nám pomůže najít cestu vpřed, tak jak tomu bylo v minulých letech. Děkuji vám za pozornost a přeji vám mnoho úspěchu při zkoumání pozic rady v příštích týdnech a těším se na říjnová a listopadová jednání. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji mnohokrát, pane Mavro Tím uzavírám tuto rozpravu a přistoupíme k dalšímu bodu dnešního pořadu jednání, kterým je společná rozprava o společné zahraniční a bezpečnostní politice. Začneme pro